nejvzdálenějších regionů a synergiemi mezi Horizontem 2020 a Fondem soudržnosti. Potom jsme se shodli také na obecném tématu pro meziparlamentní pro zasedání meziparlamentního výboru během listopadového zasedání REGI. Také jsme hovořili o mezinárodních výzvách a za chviličku už budeme hlasovat. Doufám, že tady všichni mezi tím ještě přijdou do sálu. Zkontrolujeme se, zda máme kvórum. I think you... Tak, já si myslím, že EPP v tuto chvíli je na tom velice špatně, protože tady vlastně žádné zástupce nemá. Has to make it even better, Lambert has forgotten his card, A pan kolega si ještě zapomněl hlasovací kartu, takže ani on nebude hlasovat. So I'm uh, not going to be helped. Ah, what happens here? Transi <laughs>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 Now we can start. <laughs> Now they will discover they have no cards. So can we, <coughs> can I... Tak, v tuto chvíli bych vás chtěla požádat, abyste si zkontrolovali, zda máte své hlasovací karty vložené do přístrojů a zda fungují. I think we, Miguel is not yet in place. Well, move from here. Where is this? Uh, the, uh, you can come here? Or, oh, oh, no, it's okay, it's okay, it's okay. okay. Uh, dear colleagues, we open the vote. Vážené kolegyně, vážení kolegové, teď si zkušebně zkusíme hlasovat, abychom zkontrolovali, zda systém funguje, takže prosím všichni vyzkoušejte, zda vám karty fungují. Pan Nistelrooy. Pan van Nistelrooy, ano. Jenom při jedné příležitosti, která právě přišla teď, jsem se zapomněl kartu. Mám pro ní běžet, nebo mě budete započítávat, když zvednu ruku? Výborně. Migueli, a eh, budete se zaměřovat na Lamberta celou dobu. Můžeme prosím začít tady? Takže první věc. Spra- uh, eh, Luis Paulo Alves. So we will, we will look. A ver, ya. Your card is not working either. Creo que, I, I think my card is... Myslím, že moje karta nefunguje. Měl by přijít nějaký technik, ptá se paní předsedkyně. Nemáme techniky.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 proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jdeme na druhou stránku, tam je kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 na další stránce, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní z neznámých mě důvodů se dostáváme na 59. Nyní na straně 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní tady už jsme stihli všechno, takže hlasujeme o celém stanovisku. Elektronicky. Zahajuji hlasování. A připočteme pana Van Nistelroje. Ano, ještě Rosa. Tito dva jsou také pro. Takže 35 pro, 4 proti. Výborně. So now we go to... Nyní Bod číslo 11, Rika Pakarinen, změna směrnice jakosti paliv. A začínáme číslem 42. Tady je ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Ne. Takže můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 42, tak jak byl pozměněn. Kdo je pro? Proti? To ověříme číslo 42 zahajuje elektronické hlasování. Končím hlasování. Je to tady 18 pro, 20 proti. Rosovi jste byla proti, takže 21 proti. Tedy zamítnuto. 41 pro, proti, Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Pozměňovací návrh číslo 41 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto valnou většinou, aniž bychom museli někoho připočítávat. 43 pro, proti, myslím, že je to stejná většina proti, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 44, tady je také ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti tomu? Ne, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Je to složitější. Myslím si, že je to velmi těsné. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 proti, 16 pro. Nyní tady pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno 10 pro. Proti, zdrželi se schváleno 11 pro. Proti, zdrželi se schváleno 45 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti? Ne, dobře, tady 45 pro. Proti, ověříme to. Pozměňovací návrh 45 s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 23 proti, 16 pro, 12 pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Já myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme to. Pozměňovací návrh 12. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 proti, 16 pro, 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to bylo zamítnuto. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Teď se dostáváme k úvodním ustanovením. 22. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 proti, 13 pro. Číslo 1, kdo je pro? Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Ověříme to. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro, 20 proti. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? ale bylo to 18 ku 18 i bez toho, abychom počítali rosu. Dobře, takže 23, kdo je pro? Já se omlouvám, že se to trošku zmátlo. Kdo je proti? Ověříme to. Pozměňovací návrh číslo 23. Končím hlasování. Jak Lambert a Rosa? Pro? Dobře, tady schváleno 22 k 18, 24, tady je dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, ověříme si druhou část. Takže pozměňovací návrh 24, druhá část. Hlasujeme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 3. Máme také dílčí hlasování. První část kompromisu 3. Kdo je pro? Proti. Ano, druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A teď kompromis 4 pro, proti, schváleno. Já myslím, že to bylo schváleno. Nyní kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Dobře, ověříme si kompromis 5. Ehm, my bychom možná stihli začít ten další bod projednávat už dříve, takže prosím, může někdo informovat komisi, aby to byla dříve? Děkuji. Takže ověřujeme kompromisní návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Válnou většinou schváleno. Nevím, kdo to chtěl ověřovat. Ty, ti čtyři, co byli proti. Aha. A vy jste chtěli zkontrolovat to předchozí. A tak to už je příliš pozdě. Omlouvám se. Nyní tady 31. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Takže kompromis 6. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, je to schváleno. Nyní 33, tady máme ústní pozměňovací návrh, je někdo proti tomu? Není, takže pozměňovací návrh číslo 33, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Číslo 6 pro. Ověříme si to. Pozměňovací návrh číslo 6. Já mám pocit, že koordinátoři tady dnes neprojevili svoji sílu. Ostatní vás neposlouchají. Takže zamítnu to. 34 hlasujeme, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to, takže pozměňovací návrh číslo 34. Končím hlasování a je to zamítnuto. 7, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme to, takže pozměňovací návrh číslo 35. Hlasujeme. Zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 39 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď hlasujeme elektronicky o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 6 proti, takže valnou většinou schváleno. Nyní ekologické inovace. Jens Nilsson. Můžeme začít pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Ověříme si to. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 20 proti, tedy zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 3 pro, proti, to ověříme. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 4 pro. Proti zdrželi se. Schváleno 5 pro proti, zdrželi se, zamítnuto 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7 pro, proti, ověříme si to pozměňovací návrh číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno 9 pro, proti, zdrželi se schváleno 10 pro. Ověříme si to pozměňovací návrh číslo 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Teď tedy jasně řekněme, že Rosa a Lambert jsou pro, takže 20 pro, 18 proti, tedy schváleno. Myslím si, že teď tady musíme už hlasovat o uh, celém z návrhu stanoviska. Ne všichni asi chtějí hlasovat. Končíme tady hlasování a je to schváleno téměř jednomyslně. So now is, uh... Mario, můžeme uh, váš bod vzít na pořad jednání nyní? Máme tady pana Toirera. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mohla bych vás požádat o to, abyste mi chvíli věnovali pozornost. Nyní tady si vezmeme bod číslo 14 o nové industrializaci Evropy, navrhovatelka Maria Irigoyen Pérez. Takže prosím, eh, ti z vás, kdo pracují s panem Toirerem, eh, s Oldřichem nebo s Karimou, tak můžete jim prosím Můžete prosím informovat, že si to teď vezmeme na pořad jednání, ale myslím, že pokud tady nejsou na hlasování, tak to asi nejsou, Oldřich tu není, takže Mario. Dobrý den. Děkuji vám. Víme, že ve finanční situaci, jaká je dnes, jsou velké výzvy, na které Evropa musí reagovat. Evropa potřebuje Eh, musí eh, se soustředit na některé klíčové obory, jako je například automobilový průmysl, chemický, farmaceutický průmysl a další. Průmysl je velice důležitým klíčovým bodem eh, pro oblast inovací, výzkumu a udržitelného rozvoje. Nicméně právě tento obor trpí velkými problémy které vlastně poklesla produkce o 10% a 3 miliony pracovních míst se zaniklo. Eh, víme, že průmysl se trochu zmenšuje v objemu ve prospěch služeb Eh, návrhy komise eh, jsou velmi vítána. Komise se totiž snaží eh, a znovu posílit tento sektor, aby dosáhl 20 To má přímý dopad na oblasti, které trpí přímými důsledky finančního a hospodářského poklesu v době nerovností v Evropské unii a také to má dopad na konkurenceschopnost i na kvalitu života občanů. Ohrožuje to sociální i územní soudržnost. Je důležité zvrátit tento vývoj a um, posílit um, industrializaci Evropy a k tomu je třeba mít příslušné finanční eh, prostředky. Evropská politika tady bude velice důležitá pro podporu průmyslového rozvoje, zejména proto, aby bylo možné reagovat na eh, velké výzvy v oblasti energetické, v oblasti klimatických změn a také v oblasti využívání zdrojů. Není pochyb, že aby bylo možné umožnit eh, reindustrializaci Evropy a jejich regionu, je třeba počítat s podporou strukturálních fondů a je třeba počítat s velkými evropskými investicemi. Vytvoření jasných politických strategií průmyslové konkurenceschopnosti v národních reformách, to je další prioritou. Tyto strategie musí umožnit přístup k financím eh, a podporovat inovace, výzkum, je třeba zjednodušit administrativní postupy, eh, snížit zdanění práce a zlepšit infrastrukturu. Stejně tak je třeba eh, také zlepšit účast interesovaných eh, partnerů na regionální i národní úrovni a je třeba podporovat malé a střední podniky a samozřejmě podnikatele obecně. Také je třeba stanovit strategie inovací a mm, vývoje. To je podmínka ex ante pro financování těchto cílů a také pro budoucí politiku soudržnosti Politika inteligentní specializace opírající se o výhody různých regionů pomůže, eh, aby bylo možné soustředit se na eh, konkrétní prostředky, které budou využity právě k těmto cílům. A konečně je také třeba zlepšit eh, účinnost půjček, záruk, dotací a dalších forem podpory, aby to vše bylo využíváno co nejúčinněji, aby finanční prostředky umožnily další rozvoj a aby přístup k těmto financím byl přizpůsoben každému konkrétnímu případu. Také je třeba umožnit soukromé i veřejné půjčky. Tady by mohl být celý režim státních podpor díky za zacílení, eh, které bere více v úvahu sociální a hospodářské aspekty. Do tohoto návrhu stanoviska jsem tedy zahrnula všechny tyto E, aspekty a víme, že ve stanovisku je třeba respektovat délku textu, to znamená, není možné překročit určitou délku textu. Je tedy těžko tam dát úplně všechno. Samozřejmě mohla bych hovořit ještě o zlepšení důvěry spotřebitelů i podnikatelů a začlenit další aspekty průmyslové politiky, ale jak všichni víme, musíme respektovat délku stanoviska. Pozměňovací návrhy mohou být předkládány do zítřka 21. 6. Ve výboru budeme hlasovat o stanovisku 11. 7. v ITRE 19. 9. a na plenárním zasedání v říjnu se pak bude hlasovat o celém zprávě. To je z mé strany všechno a nepochybuji, že vaše návrhy ještě dále vylepší můj text. Děkuji, Marie. A myslím, že teď je na řadě EPP. Alături celor spuse de colega mea, Eh, děkuji. Já souhlasím s tím, co říkala kolegyně. Reindustrializace Evropy eh, na podporu schopnosti a trvalé udržitelnosti je velká výzva. Zejména ehm, vzhledem eh, ke stávající hospodářské krizi, která Evropskou unii ovlivňuje. Nová průmyslová strategie přichází v rámci paktu pro obnovu růstu a zaměstnanosti schváleném na radě v roce 2012. Je zřejmé, eh, že reindustrializace nebo pokračování industrializace je motorem hospodářského růstu a nezbytným nástrojem pro překonání hospodářské krize. Zároveň bude vytvářet nová pracovní místa a podporovat hospodářský eh, růst. Evropská unie musí pokračovat v investicích do technologií, protože eh, se musíme zamýšlet nad budoucností konkurenceschopnosti, kterou by v Evropské unii nemělo nic ovlivnit, nebo by se jí nemělo nic dotknout. Podívejme se na eh, sazby za elektřinu pro evropský průmysl. Eh, ceny vzrostly za posledních pět let o více než 27 Potřebujeme budoucnost průmyslové politiky zejména tady eh, hovořím o podnicování nových investic, zejména investic do trvalé udržitelnosti. Můžeme tady hovořit o inovativních sektorech, které mohou vést k nové průmyslové revoluci jako jsou chytré projekty, eh, trojrozměrné tištění, ekologická vozidla a tak dále. Máme eh, ty podstatné základní technologie, jako jsou nanotechnologie, biotechnologie, Eh, eh, ekologický průmysl, eh, chytrý a udržitel, chytrá udržitelná doprava. To k tomu také patří. Také bych vám rád připomněl důležitou roli, kterou by měly dostat malé a střední podniky, jež jsou schopné nás pomoci k tomu obnovení průmyslu. Děkuji vám za pozornost a my také budeme podávat nějaké pozměňovací návrhy k té zprávě. Nevidím, že za pana Tojera nebo za Karimu by někdo eh, si chtěl slovo. Tak Nikos eh, za Karimu Deli. Děkuji. V Evropě opravdu dochází eh, k omezení průmyslové aktivity z řady faktorů. Jedním z nich je, že došlo eh, k eh, přesunu z Evropy mimo Evropu. Kvůli eh, snižování nákladů také dochází k změnám ekologických požadavků. A potom jsou tady věci, které vyplývají ze změny chování občanů, spotřebitelů z každodenního života, ze změn každodenního života čili eh, změny na evropské úrovni celkem. Musíme ovšem tu situaci eh, uspůsobit tak, abychom eh, se vyrovnali s našimi každodenními výstavy. Máme-li být svědky reindustrializace Evropy, musíme se zamýšlet nad tím, jaké zelené inovace by mohly nám pomoci, jak správná ekologická praxe vlastně může k tomuto přispět. Jedině tak eh, snížíme energetickou náročnost, eh, společnost to bude přijímat lépe a přitáhneme investice. Čili eh, čím vyšší výnos budeme mít eh, jako eh, tedy z ekologické výroby energie, tím vyšší dividenda pro veřejnost. A to je důležité mít na paměti. Opět, zelená industrializace. Potom bioekonomika. Jak se Hmm, tohle použije v, ekonom- v inovacích. potom jsou tady samozřejmě investice a snahy o obnovu průmyslu. To musí eh, se vždycky pojít s eh, vytvářením pracovních míst. To musíme pořád zdůrazňovat. Tak, aby průmyslová aktivita také eh, nabíležila vyřešila ten zásadní problém nezaměstnanosti, který teď máme. Investice jsou samozřejmě investicemi důležité povahy, a musí být eh, spojené vždycky s vytvářením pracovních míst a vždycky tomu tak nebylo do posud. Děkuji, Sean Kelly. Děkuji eh, vám všem i řečníkům. Myslím si, že tohle je eh, velice důležitá zpráva. A pokud naplníme i to, hm, oč se snaží, tak dozajista půjdeme správně směrem k úspěchu. Z různých eh, důvodů Evropa přišla o konkurenceschopnost, eh, přišli jsme o svoji průmyslovou výhodu a musíme ji znovu získat. Můžeme ji získat tím, že eh, budeme přicházet se smysluplnými praktickými návrhy a investicemi. A pokud to tak uděláme, tak soukromý sektor bude následovat. Budou tady investice uvnitř Evropy i z vnějšku Evropy. Potřebujeme novou industrializaci, zelenou industrializaci větší synergie, myslím, a větší podporu, eh, tady myslím konkrétně, na vzdělávací stránku. Eh, technologické eh, univerzity například musí být napojené více na aktuální trendy, na to, co se asi bude dít, aby mohli připravovat lidi do malých inkubátorů, do malých podniků začínajících. Já jsem já to privilegium, že jsem vedl eh, delegaci tohoto výboru eh, do Berlína v pondělí a v úterý. A tam jsme viděli eh, praktické příklady, velmi praktické příklady vazeb mm, mezi univerzitami a inkubátory, které potom vedly k malým a středním podnikům a k růstu. A vzhledem k synergiím a, a smysluplné praktické politice posledních mm, letech. Tam vzniklo asi 468 eh, eh, začínajících podniků a jenom 10 z nich nepřežilo. Takže musíme se eh, zamýšlet, na to, zamýšlet nad tím, kde vznikají úspěchy, jak jsou lidé úspěšní jinde a potom prostřednictvím Evropské unie můžeme předávat hodnotu a ten správný postoj a mm, to, co jsem viděl v Berlíně, to uh, nabízí příležitost uh, zopakovat to tež jinde. Myslím si, že to je jedna z výhod Evropské unie. Takže já tohle budu podporovat. Uh, my potřebujeme více pracovních míst, potřebujeme růst a je v našich silách poskytnout základ, na, kterým, na kterém to lze se zúčastnit. Tak ještě Marie Teresa Sanchez Schmidt nebo nejdřív počtá paní Manesko, eh, která bude mluvit jménem Oldřicha. Děkuji. Blahopřeji eh, pan zpravodaj, Ta zpráva je velice důležitá. Paní zpravodajce, pardon. Tahle věc je důležitá pro budoucnost Evropu, pro Evropě, pro konkurenceschopnost. Zabýváme-li se kroky, které lze přijmout, eh, k dosažení cílu Evropy 2020 v oblasti růstu a nových pracovních míst pro konkurenceschopnost, tak myslím si, že tady členské státy opravdu mohou jednat. Měli bychom se opravdu snažit. Myslím si, že jsou tady určité uh, nové finanční uh, nástroje pro konkurenceschopnost a hovořím tady o nových finančních instrumentech, eh, které by mohla podpořit Evropská investiční banka, komise i strukturální fondy. Potom je tu výzkum a vývoj, který k tomu také může něco eh, přinést. Chytrá specializace, potřebujeme tady silnou podporu malých a středních podniků a o tom už Šonkli hovořil lepší zapojení místní a regionální úrovně, lepší koordinaci eh, malých a středních podniků a podnikatelů na a místní a regionální úrovni. Navíc uh, učňovského vzdělávání, lepší koordinaci mezi uh, výzkumem a soukromým sektorem, tak aby opravdu um, docházelo ke specializaci aby tady byl velký potenciál, který může výzkum přinést soukromému sektoru, průmyslu, vytvářet tímto způsobem eh, pracovní místa. Takže tato zpráva je velmi důležitá. A teď v kontextu toho nového balíčku a nového programovacího období myslím, že je důležité eh, zaměřit se tímto směrem protože to nám přinese eh, větší hospodářský růst, více pracovních míst, eh, udržitelnější pracovních míst. Proto eh, v této věci podporuji paní zpravodajku. Marie, děkuji a Marie Teresa. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla poděkovat Marii za její stanovisko. Ona se zaměřila na konkrétní aspekty a to, myslím, je přesně to, co potřebuje Evropa. Konkrétní věci. Eh, náš výbor se již zabýval otázkou evropské industrializace v zprávě, o které jsme v květnu tohoto roku hlasovali na plenárním zasedání. Průmyslový sektor eh, v Evropské unii eh, je v regresi a to již řadu let. A ještě se to zhoršilo s krizí. Promyslová výroba se dramaticky snížila z 20 HDP na 16 HDP a O 11 poklesl počet pracovních míst. Evropa se soustředila na služby a to celou řadu let. Přitom 80 inovací a 75 vývozu EU eh, pochází z průmyslu, na to nezapomínejme. Ten, toto odvětví je důležité pro, pro evropskou ekonomiku. A uh, eh, 60 až 200 uh, eh, nových eh, pracovních míst může takto vznikat eh, opakovaně. Potřebujeme opravdovou politiku nové industrializace. Nikoli 27 národních politik, ale jednu evropskou. A to v úzkém partnerství na regionální a místní úrovni. Průmyslové otázky jsou také přezhraniční. Myslím, že je proto důležité mít přezhraniční politiku v oblasti zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, eh, životního prostředí a atraktivity regionů. Lituji, že potenciál eh, tvůrčího a kulturního odvětví není dostatečně brán v úvahu v této politice nové industrializace. Výbor kultury Eh, schválil teď mou zprávu o tvůrčích odvětvích a chci zdůraznit, že přes 7 milionů eh, pracovních míst vytvořených v EU jsou právě v oblasti tvůrčích eh, odvětví a kultury. Velmi rychle se rozvíjejí a mm, dále rostou. Důležité to je zejména pro mladé. Chci samozřejmě zdůraznit, že průmyslové strategie musí jít ruku v ruce s se změnami v oblasti odborné přípravy a vzdělávání. E, musí se tedy zblížit e, oblast odborné přípravy a podniků, čili to je několik bodů, které bych ráda dodala ještě k tomuto návrhu. Děkuji a není pan Boštináru. Ale doamna Irgoen, este mai mult decât binevenit. Cred în egală măsură că nu putem e, Děkuji. Já také věřím, že výbor REGI nemůže být jediným výborem, který diskutuje o nové industrializaci v Evropě. Nemůžeme to oddělit od širší e, strategické vize, e, hovořící o širším celku. Nemůže e, to být jenom takto zaměřeno. Musí jít také o oblast, která bude konkurenceschopná v globálním měřítku. Všichni analytici konstatují, mnoho let poté, co začala krize, že země, které si s krizí nejlépe poradily, byly právě ty země, které měly velké výrobní kapacity. Máme dva příklady. Na globálním úrovni je to Čína, která posílila svou úlohu na globálním trhu a v bilaterálních eh, eh, výměnách také posiluje svou pozici v globální ekonomice. Dále tady máme v Evropské unii Německo, které je také takovým příkladem. V době krize bylo Německo hospodářsky méně postiženo než jiné země. A to i země, které také měly bohatou, bohatou mm, průmyslovou minulost. Podle statistik z Evropské komise o obchodu EU s Čínou vidíme, že opravdu se tady jasně projevuje e, důsledek této industrializace. Jediná země, která má přebytek v obchodu s Čínou, a to nejen z hlediska eh, obchodu, ale také průmyslu je eh, právě Německo, je to 5 miliard. Všechny ostatní země mají deficit. A největší deficit eh, je 49 miliard eur pro Nizozemsko. Pak je dále na Itálie, Španělsko, Francie a další. Co to ukazuje? Ukazuje to industriální politiku v jejím zaměření tak, aby bylo umožněno posílení. A to i v případě regionální politiky. Iniciativa našich kolegů, kteří jednají o obecném nařízení, se zaměřují právě na tyto otázky eh, k náklady způsobené relokalizací. Další aspekt, který musíme zaznamenat, je také otázka, co se děje na mm, kontinentální úrovni v Evropě. deindustrializace eh, obrovských eh, rozměrů eh, na východě a přitom relokalizace na západě. Ta relokalizace neprobíhá na východě, ale máme tady Čínu, Větnam, obecně. Evropa, pokud je o průmyslovou politiku, tady zaznamenává regresy a také velký problém v konkurenceschopnosti. Před dvěma týdny jsem viděl v televizi velice zvláštní eh, výzkum, který se týkal eh, daňových podvodů v Evropě. V Evropě jsou přímo černé díly, pokud jde o daňové ráje a o mm, vyhýbání se placení daní to vede k dumpingu mezi evropskými státy. Takže je tady vlastně taková rivalita či soupeření mezi evropskými zeměmi. Nejen, že nemáme jednotnou průmyslovou politiku, ale máme tady také soupeření mezi 27 členskými státy v této věci. To opět z globálního hlediska snižuje naši konkurenceschopnost. Především bychom měli podporovat vědu výzkum, vývoj. Je návrh Rady, že Evropská unie by měla mít ambici podporovat investice do výzkumu a vývoje. Naš, naše tendence je totiž opačná než globálně. Spojené státy nadále investují do výzkumu a vývoje. Čína najala 7 milionů um, univerzitně vzdělaných lidí. Uh, jen za loňský rok dovedete si to představit, že když máte takovouto pracovní sílu zapojenou do výzkumu a vývoje, to pak určitě znamená velkou výhodu pro danou ekonomiku. Další důležitá otázka, která byla již zdůrazněna minulými řečníky, se k tomu také přidává, jako třeba podpora malých a středních podniků. Ano, Small is beautiful, to přesně platí. Eh, ale to, co je malé, je také křehké, nejen krásné. Malé a střední podniky by měly mít partnerství s reálnou ekonomikou. Když mluvíme o tom, že malé je hezké, pak eh, vidíme, že vznikají jakési super jednotky, které eh, nemají obdoby. Jak může to malé a hezké eh, konkurovat těm gigantům? Já bych tady navrhl, abychom přemýšleli o obsahu eh, dohod v obchodní oblasti. A to už od konce tohoto léta. Komise nás neinformuje o skutečném obsahu dohod, eh, obchodních dohod eh, se spojenými státy nebo investičních dohod s Čínou a dalšími důležitými hráči globální ekonomiky. Hmm, komise eh, je takto zapojena do jednání, ale parlament bohužel do, se na tom podílet nebude už proto, že budou evropské volby. A tím se rozhodně naše kapacita ovlivní. Já nemluvím jako protekcionista, já mluvím jménem Rumunska, mé země, která je opravdu drcená chudobou naše Evropa, naše země přece musí mít schopnost konkurovat na globální úrovni, musí být na vedoucím Eh, postavení, nikoli pouze využívat, využívat jakýchsi malých eh, oblastí. Rozpočet nám příliš nepomáhá. Strategická vize nám také moc nepomáhá. Není to dobře eh, prováděno. Omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho. Děkuji a nyní prosím Lamberta. Stručně jenom několik poznámek. To mě zaujalo, eh, co říkal pan Boštináry o Holandsku. To jsem úplně nepochopil. Bez mikrofonu. A investice to byly. Já myslel, že jste hovořil o tom, že mm, jde o bilanci plateb, je, tak jsem tomu rozuměl. No, možná je to tím, že máme. Uh, uh, co se děje? Máme velké, por, máme velké přístavy, prostě mnoho eh, zboží přijíždí do těchto přístavů, jsou tedy jakoby dovezeny u nás, ale přitom se to jde pak dál do Evropy. Uh, my tedy ty, mm, to zboží dovážíme, projde to holandským přístavem, ale pak to jde dál do Německa. Čili statisticky vzato prostě nemůžeme všem číslům úplně věřit a musíme zkoumat, co je za těmi čísly. Za druhé, já konstatuji nejen, že průmysl odchází pryč, ale eh, také že eh, velice rozvinutý průmysl se nám i vrací, což nevede vždycky hned okamžitě k tomu, že vzniká mnoho pracovních míst, ale naše kapacita inovací eh, se tady projevuje, protože to často vede k robotizaci. Eh, vysoce kvalitní výroba třeba automobilů, autobusů je prováděna roboty. A tím způsobem se vlastně vytváří také možnost, jak udržet výrobu, či jak ji vrátit zpět k nám z jiných částí světa. Čili i tyto statistiky musíme brát v úvahu. Další aspekt eh, ve světle toho, co řekl pan Matula. Tady tyto klíčové technologie musíme brát v úvahu. Ve výzkumu jsme eh, velice pokročili, ale v inovacích eh, zaostáváme. Čili to, co všecko se pozitivně projevuje ve výzkumu, se pak neprojeví hned eh, v vývoji, čili v nanotechnologiích nebo biotechnologiích. To všechno by se mělo Uh, udržet, když, když je prostě, když to, co se vymyslí ve výzkumu, nebude udrženo vývojově v Evropě, tak to prostě půjde jinam a my to ztratíme. A v této zprávě bychom možná mohli mít právě odkaz na toto. Jany nedávno prezentoval právě takový průmyslový přístup. To si myslím, že by také mohlo být. A poslední poznámka z mé strany k bodu 5. Já jsem velice rád, že zmiňujete eh, tady ty strategie pro specializaci. Ale chybí mi tam obecně za to něco. V zemích, které eh, teď mají nové iniciativy, mohly by být eh, partnerské dohody na nadcházejících sedm let, ale já tady nevidím už to propojenost mezi regiony v Evropě a to je také důležité. Nové technologie, vzdělávací kapacity na evropské úrovni, nikoli pouze v určitých zemích. Čili to je ta evropská přidaná hodnota. Eh, to, co vidíme v městech, regionech, zemích, to, eh, to to globálně. Ta, před dvěma měsíci jsem byl v Číně a ve velkém státem podporovaném podniku NICT jsem slyšel, že Evropa je plochá, flat a prostě Eh, každý přijde, vezme si kus toho koláče, který to je, ale nikdo nediskutuje o celém tom koláči. A pak není možné mít stejně vysoko, eh, vysokou úroveň průmyslu a stejné iniciativy. Více specializace v Evropě to znamená, že se to vlastně skombinuje. A pak uvidíme například v nanoelektronice, v této fázi jsou čtyři nebo pět eh, center, eh, které ještě zůstávají a právě kvůli té koncentraci bychom to mohli udržet. Snaha zemí by tedy měla být eh, provést určitou volbu, investovat pak to šířit k těm malým a středním podnikům, nově začínajícím podnikům a podobně. Možná bychom něco z toho mohli také do toho dát. Já se těším, že některé pozněvací návrhy půjdou tímto směrem, ale velmi dobrý základ už návrhu máme. Děkuji. A ještě poslední řečník. E, tedy poslední řečník teďka promluvil a nevím, jestli Maria chce na to reagovat. Ano, děkuji. Všechny názory, všechny návrhy, které tady zazněly, v podstatě odpovídají mému názoru. Já s nimi souhlasím a eh, současně jsou tady některé body, které by nás vedly k dalším eh, diskusím, které už překračují tento rámec. Současně ale samozřejmě musíme hovořit i o dalších aspektech, jako třeba podpora inovací, podpora eh, investic, eh, specializace podniků, nové technologie, mm, pak velice špičkové podniky, které dobře fungují, přinášejí růst, pracovní místa, konkurenceschopnost. Ano, souhlasím i s Marí Terezou, eh, že je tady po, důležitá i podpora kulturním a tvůrčím sektorům. Ano, já děkuji tedy za všechny názory a věřím, že se nám podaří e, dále text zlepšit. Těším se, že tuto práci provedu tedy co nejlépe bude možné. Děkuji. Já se omlouvám, já jsem si nevšimla ještě tady jednoho řečníka, který žádal o slovo, tak má, máte slovo. Prosím pro stručnou poznámku. Eh, chcel bych vám pár, pár poznámok. Eh, v 7-ročnom období 2007 až 2013 nebol kreatívny priemysel podporený zo fondů, fondov aj preto, že nebol súčasťou štátnych politík a neexistovala ani definícia jeho potrieb. Ja poznám mnoho kvalitných eh,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 2007 eh, a 2013 nebyl kreativní průmysl podpořen ze strukturálních fondů, protože nebyl ani součástí štátnych politik a neexistovala ani definice jeho potřeb a přínosů. Já znám mnoho týmů v oblasti, v oblasti výzkumu vývoje Akademie věd, ale tyto týmy nebyly propojeny s průmyslem, proto eh, je nutné, aby byla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 Eh, týmy ani, ani a títo, títo průmyslníci, eh, jim se to neoplatí do této oblasti jít. Toto by bylo užitečné dát dokopy eh, všechny nejlepší příklady a, a vlastně postupovat takýmto způsobem. Děkuji. Thank you. I don't know, Maria, if you still need to... to no, it's okay. okay. So we can... Maria, ještě něco ne, takže můžeme to uzavřít. Jediné rozhodnutí, ke kterému můžeme eh, dospět, je vlastně stanovení lhuty pro mm, předkládání pozměňovacích návrhů. Musíme se totiž připojit k tomu časovému rozvrhu pro tuto zprávu a tím pádem máme jenom jeden den na pozměňovací návrhy. Lhuta je tedy zítra ve 12 hodin. Takže zítra ve 12 hodin. Chtěla bych tady apelovat na všechny kolegy, kteří chtějí předložit pozměňovací návrhy. A teď tedy přecházíme k poslednímu bodu na pořadu jednání. A to je naše uh, diskuse o studii generálního ředitelství RegGeo Evropské komise o udržitelné obnově předměstí, o tom, jak se využívají finanční prostředky pro tuto oblast a myslím si, že paní ředitelka Čávlína Věčeva bude asi první a poté si vyslechneme odborníky. Začneme tady vámi. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že dnes mohu odprezentovat to, co jsme tady eh, vykonali, pokud jde o tuto studii, která byla vypracována na poput Evropského parlamentu pana Kucurina. Nyní tady už máme k dispozici závěrečnou zprávu a ta se týká toho tedy, jak vlastně tato intervence, tato podpora sociální uh, integrace uh, a intervence do bydlení přispěly k zlepšení situace v těchto znevýhodněných oblastech. Abych byla konkrétní, Tedy hovoříme o intervencích, které se prováděly v letech 2007 až 2013. Tato studie vlastně začala jako revizí politických opatření a také konkrétně studovala 10 projektů v jednotlivých členských státech a my jsme tady získali zpětnou vazbu a chceme se zaměřovat na osvědčené praxe. Hlavní myšlenka je taková, že až tady pohovoříme o výsledcích, tak tyto výsledky dáme k dispozici členským státům, regionům, městům, všem zúčastněným, tak, aby se mohli připravit na další programovací období, pokud jde o projekty měst, regenerace měst. Teď mi dovolte, abych nastínila jak se vlastně vyvíjela způsobilost, kritéria způsobilosti během tohoto období, pokud jde o intervence do bydlení, abyste věděli, jak vypadá vlastně právní rámec pro tyto intervence. Poté dám slovo našim odborníkům samozřejmě. My jsme začali velice omezenou způsobilostí původní nařízení, eh, ten to omezilo pouze na nové členské státy, to znamená členské státy, které přistoupily po 1.5.2004. 2004 a poté byla ta působnost dvakrát rozšířena. Poprvé to bylo v roce 2009 a po druhé ta geografická způsobilost vlastně už eh, pokryla všechny členské státy, pokud jde o eh, energetickou efektivitu, účinnost a eh, obnovitelné zdroje energie bydlení. Poté po druhé to bylo v roce 2010, opět se to týkalo všech členských států. Už jsme tedy mohli podporovat bydlení i v těch marginalizovaných komunitách. Chtěli jsme toto tedy pro, propojit dobře s ostatními aspekty, ať už je to sociální rozměr, zaměstnanost a dokonce i některé investice do infrastruktury, pokud jde o ty vyloučené komunity. Pokusili jsme se tady o integrovaný přístup, protože jsme si uvědomili, že tyto intervence do bydlení mohou pouze tak mít nějaký trvalý efekt. jsme velice rádi, že Evropský eh, parlament tady pilotním projektem eh, přispěl k zahájení této studie a my tady teď můžeme využít všechny ty informace do dalšího období. Jenom ještě poslední věc, kterou bych dodala, je ta, že v rámci Evropského plánu pro hospodářské ozdravení. To tady propojujeme i s nástroji pro finanční řízení a to znamená, teď můžeme podporovat energetickou účinnost i u stávajícího bydlení. To znamená, ten právní rámec se nám skutečně velice změnil během toho období a pro nové programovací období tam ještě stále jednáme o tom, jak to bude celé vypadat, ačkoliv už máme určité návrhy. Ale nebudu už tady déle zdržovat a předám slovo našim odborníkům, eh, Johnu Dodovi a Jan Marten, eh, Janu Martenovi de Vetovi, kteří nám odprezentují tady eh, kde jsou slabá místa, jak se můžeme tedy poučit z toho, co se událo v předchozím období. Děkuji, paní ředitelko, říká paní předsedkyně. Máme tady tady dva odborníky, Jana Martena, de Veta, který je ředitelem společnosti Ecoris v Bruselu a máme tu také pana Johna Doda, který je, C, který je vedoucím výzkumním pracovníkem eh, Ecorisu ve Spojeném království. Kdo bude mluvit? Jan Martin Devet. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, my se pokusíme odprezentovat klíčová zjištění této studie, kterou jsme vypracovali společně s našimi váženými přáteli eh, z London School of Economics a také eh, s Metropolitním výzkumným ústavem v Budapešti. Toto téma je poměrně složité. My jsme si, já jsem si včera večer připravoval tuto prezentaci a říkal jsem si, eh, že vlastně přinesu i svoji fakturu za energie a zjistil jsem, že naštěstí ten můj účet nebyl příliš vysoký vzhledem k mému příjmu. Vy si asi říkáte, že jsem bohatý, ale ono to až tak není, protože platím belgické daně. Ale jde to proto, je to tak proto, že mám dobře izolovaný byt eh, v Bruselu. A my jsme zkoumali právě toto minulý rok. A sice, že v Evropě máme stále více lidí, kteří, pro které je problém zaplatit účty za energie. Takže skutečně tady bydlí, eh, hovoříme vlastně o bytové chudobě. Zaměřili jsme se na investice do bydlení v období 2007-2013 a cílem této studie bylo, abychom informovali a inspirovali aktéry na všech úrovních, aby se dozvěděli něco, co může být užitečné pro budoucí projekty v této oblasti. Hledali jsme důkazy toho, jestli tady je, stojí za to pokračovat v tom integrovaném přístupu, jaké jsou ty největší výzvy pro tento typ projektů a jak se z nich můžeme poučit. V podstatě eh, tady byly tři hlavní výzkumné otázky, které se potom dále ještě dělily. První z nich byla, do jaké míry máme vlastně eh, důkazy o tom, že tento typ investic skutečně přispívá k eh, integrované udržitelné regeneraci ve městech. To znamená, existují modely takovéto regenerace, které se využívají po celé EU a které se dají změřit. A také to souvisí s otázkou toho, jak tyto projekty vlastně e, nahlížejí na udržitelný rozvoj ve městech a jak tyto cíle, tedy úspora energií a sociální zacílení, jak to spolu souvisí, jak je to dobře propojeno v praxi. Druhá otázka byla, jaké jsou hlavní překážky při přípravě a potom provádění těchto regeneračních projektů. To znamená, jaké jsou vnitrostátní eh, podmínky, specifika při implementaci těchto projektů a jaké existují praktické problémy. Třetí otázka potom je, jak se tady můžeme poučit. Na jedné straně samozřejmě eh, se zaměřením do minulosti a na druhé straně se zaměřením do budoucnosti. To znamená, to souvisí i s otázkou toho, podle jakých kritérií eh, vlastně můžeme říci, že tento projekt je, takovýto projekt je úspěšný a jaké faktory to ovlivňují. Jak jsme studii provedli? Samozřejmě jsme prostudovali literaturu k této problematice a ve druhém stádiu jsme potom podrobně prostudovali deset případových studií z eh, deseti členských států. Jeden eh, z poslanců před chvíli říkal, že se máme dívat i na to, co stojí za těmi čísly. A právě to jsme udělali. U každé té případové studie jsme strávili asi týden tím, že jsme skutečně hovořili s lidmi, měli jsme několik eh, pracovních skupin a přímo jsme také navštěvovali ty byty, eh, ta sídliště, abychom mohli hovořit i s jejich obyvateli a také s dalšími zúčastněnými. Bylo tady deset případových studií, všechny se od sebe velice lišily. Když se podíváte eh, na první sloupeček v té tabulce, tak vidíte, že to je skutečně geograficky velice pestré. Ve Spojeném království jsme, tam, jsme vlastně se zaměřili na celou řadu eh, okresů v rámci projektu REACH, který se zaměřoval na energetickou účinnost. Tady samozřejmě byla, bylo britské specifikum v tom, že tady, tady jsou uh, britští pronajímatelé těch eh, nemovitostí v Německu se vlastně příliš, eh, příliš nevyužívaly tyto prostředky specificky na bydlení, ale ten integrovaný přístup se využíval velice dobře, třeba v Chemnicu. Tam bylo, byl projekt velice zaměřený na energetickou účinnost. V Estonsku jsme studovali tři budovy v Talinu. Tam eh, bylo všechno zaměřené především na tu sociální eh, dimenzi, to znamená sociální bydlení a e, dětské domovy, ale také e, se k tomu přidružilo opatření, tedy, která se zaměřila na úsporu energií. Ve Francii e, jsme se zaměřili na 446 bytů sociálního bydlení, které byly adaptovány. Zaměření tam také bylo na spotřebu energie a v Lotyšsku a Litvě jsme se zaměřili na celé, celý členský stát, to znamená na to, jak se zlepšila energetická účinnost v panelových domech. V Maďarsku jsme se zaměřili na městskou část číslo 21 v Budapešti. Tam byla, to byla taková eh, problematická oblast. Zaměřovali jsme se na sociálně citlivou eh, rehabilitaci a dále v Mostě v České republice eh, jsme se zaměřili na eh, sídliště Chánov a Stovky. V Itálii, v Piedmontu, jsme se zaměřili také na jedno sídliště, kde v podstatě byla třeba energetická rekvalifikace A také tam šlo o sociálně ohrožené skupiny, třeba mm, svobodné rodiče. V Litvě, jak už jsem říkal, tam jsme se zaměřili na celo, celé území členského státu a zaměřili jsme se také na eh, fond Jessica Holding Fund. V neposlední řadě v Polsku jsme se zaměřili na město Šerač, kde tady šly investice do náměstí v historickém centru. Vidíte tady, že skutečně to byly intervence různého typu. Jak už říkala paní ředitelka před chvílí, tak legislativní kontext se během toho, té doby vyvíjel a je třeba pamatovat na to, že na začátku bylo zaměření pouze na nové členské státy, protože článek 7.2 měl poměrně omezené částky na stávající bydlení, A samozřejmě v roce 2009 se to poté rozšířilo na celé, eh, celou EU. Bylo tam silné zaměření na energetiku, ale také to bylo samozřejmě zaměřeno na ekonomické stimuly, na vytváření pracovních míst. A v roce 2010, jak už jsme slyšeli, opět bylo tedy rozšířeno i na ta vyloučená území. Tolik tedy k kontextu. Vidíme tedy, že také během času došlo k stanovení různých limitů. Eh, pokud je o to, jaký podíl eh, financí z FRR se vlastně dal využít. Vidíme tady, že na začátku to bylo, byla 2% pro dvanáctku poté eh, se to rozšířilo na další 4%, to znamená celkově 6%, a poté pro evropskou patnáctku to bylo zastropeno na 4%. Nejnovější čísla, která máme k dispozici, eh, jsou už starší, ale ukazuje se, že vlastně eh, celkově 1 až 2 celkových zdrojů z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla tady plynula na tyto cíle. Proč to tak je? Za prvé proto, že byla velice krátká doba v praxi, v terénu na to, aby se všechno přizpůsobilo změnám v legislativě, protože samozřejmě to trvá nějakou dobu, než eh, ty nové předpisy je možné využít v praxi. A samozřejmě programy FRR už v podstatě eh, byly poměrně daleko eh, když se objevila ta nová způsobilost a některé zemi, země se prostě rozhodly, že eh, tyto prostředky na bydlení vůbec využívat nebudou. Takže ty nové členské státy, pokud jim tak mohu stále říkat, tak eh, Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko a tak dále, ty tedy eh, větší částky věnovali na, tuto, na tyto cíle. Bylo to asi 100 až 120 milionů na každou tuto zemi. Pokud jde o EU 15, tak tam to bylo především Francie, Řecko, Itálie a Spojené království. Ty tedy především využili tuto příležitost. A teď se podívejme na tu první otázku a sice, jestli tady to vlastně funguje, ten náš integrovaný přístup. Teď už dám slovo panu Dodovi. Děkuji, ano já jsem dostal k dispozici vlastně to opravdu nejzajímavější z této studie. The ultimate... Takové to zlaté vejce, ten konečný eh, cíl eh, a sice integrovat eh, udržitelnou regeneraci. Otázkou bylo, jestli ji najdeme. A ono, odpověď je eh, těžko říct. Vzhledem k eh, legislativnímu procesu a harmonogramu většina těch projektů, které jsme zkoumali, buď končila, nebo právě skončila nebo byla těsně před skončením. Nebyli jsme svědky nějakých eh, dlouhých, dlouhodobých dopadů. Eh, všechno to byly jenom projekce, ale viděli jsme tam určité eh, výzvy a určitě to byla dobrá ponaučení pro budoucnost. Jedna z klíčových jedno z klíčových ponaučení, eh, které se opakovalo z předchozích let, bylo, že eh, pokud chcete eh, řešit lidi a oblasti, které jsou nejvíce potřebné, tak potřebujete nejenom integrovaná, ale především cílená opatření. V těch deseti studiích případových jsme viděli, že projekty zaměřené na soukromé bydlení bez oblastních přístupů opravdu nepomohly těm cíleným oblastem. Bylo to spíš takové eh, ad hoc ohledně toho, kdo nakonec toho měl prospěch. Pokud jsme se podívali na Francii, Itálii a Británii, tak tam eh, se zaměřovali na sociální bydlení, ale bez eh, skutečně integrovaných programů. Samozřejmě člověk se zaměřil na uh, lidi v sociální bydlení, pomohl lidem potřebným. Ano, to není překvapivé. Ale tam, kde je uh, legislativa uh, a uh, je nějaký eh, územní přístup, eh, tak tam se opravdu pomáhá eh, celé té zaostalé oblasti nebo komunitě, nebo znevýhodněné. A to, je, to je ponaučení, které se nám opakuje pořád z těch programů financovaných Evropskou unii. Ty dopady, kterých jsme byli svědky, a které také předvídáme do budoucna, mm, nejsou překvapivé vzhledem k legislativě a mm, vzhledem k tomu eh, mm, zaměření na energie souvisejí s efektivním využíváním eh, energii. Nebudu procházet ty eh, kilotuny a kilowaty, ale vidíte, že Estonsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva a Británie měly projekty, které byly předá, převážně nějak energeticky orientované. Veškerá literatura a předchozí výzkum ukazují, že to bude mít sociální a hospodářské eh, přínosy. Budu se tím ještě později zabývat, ale v tuto chvíli eh, teprve eh, se to projevuje na živobytí lidí, ale předpokládáme, že ten dopad tam opravdu budeme schopni najít. Pokud jde o začlenování do společnosti, tak to je takový částečný úspěch z těch tří. V České republice jsme eh, byli eh, svědky eh, takových těch tvrdých i měkkých programů budování bydlení, potom romská sídliště, otázka dlouhodobá utržitelnosti. Nicméně RDF tady přispěla určitě k něčemu, co mělo pozitivní dopady. Estonsko Eh, pořád eh, dětské eh, domovy rozhodně ne, tam nepři, ne, nedosahují úrovně, které, která je národně stanovená na tož evropského průměru. Francie. Tam došlo k určitému zlepšení, pokud jde o image daných obcí, ale rozhodně je třeba ještě eh, třeba eh, působit dál. V Německu eh, byl širý, široký integrovaný program a došlo ke záraz, závažnému zlepšení dříve velmi zaostalých oblastí v kvalitě života a v Maďarsku, tam jsme byli, vlastně viděli, že nájemníci spolupracují s různými agenturami, opravdu vytvořili pocit eh, komunity a to bude mít eh, budoucí, to bude mít velký dopad na eh, tady jejich budoucnost. A v Polsku úplný opak. To transformované náměstí ne, nepovedlo, nevedlo k sociálnímu začlenění, protože stávající obyvatele byli vystěhováni. Můžete prostě používat lecos ale pokud vystěhujete lidi, eh, kterým eh, chcete eh, prospět, tak jdete tak trošku sami proti sobě. V Americe také bylo spousta programů, mm, které ukazují, že tohle není problém jednoho polského náměstí, ale obecný problém. A potom hospodářský dopad, ten nebyl nějak výrazný. Já jsem čekal osobně, že v terénu bude něco hmatatelného jaký velký dopad eh, šéfové programu z eh, toho budou mít obrovskou radost. Ale vůbec se, Pokud je o vytváření pracovních míst a kvalifikace, tak eh, když, vytvoříte, když postavíte dům, tak vytvoříte určité pracovní místo. Ovšem otázkou je, jak lokalizovat ten dopad, jak zlepšit ten dopad na, ty, na tu jenom lokalitu, město, region. A zjistili jsme, že místní systémy nebo plány zaměstnanosti Eh, vlastně eh, byli součástí eh, toho ve Francii, ve Francii, Británii a Itálii. Jinde to bylo prostě dáno, hm, ponecháno trhu. Byla tam konkrétní vzdělávací, vzdělávací systémy v rámci České republiky a v Maďarsku, tedy určitý vzdělávací, určité vzdělávací plány, ať už se jednalo pro nějaké, o nějaké pečovatele nebo o nějaké další sociální služby a to opravdu eh, tomu pomohlo. Pokud jde eh, o podněcování růstu a mm, mm, místní ekonomiky, tak v Německu eh, lidé byli, ty moci zvyšovali, tedy začali zvyšovat schopnost zřizovat nějaké místní podniky. Takže to je ten svatý grál, že se působí mm, směrem, který působí RDF. V Británii je tady byl ten, bylo to sídliště a myslím si, že eh, tam eh, bylo nějakých 5 milionů dodatečné subregionální hrubé přidané hodnoty a to je docela pozitivní. V Lotyšsku přes 90% eh, těch izolačních prací v rámci národního programu prováděly litevské firmy. Pardon, v, Lit- v Litvě to bylo. Takže to sice není lokalizovaný dopad, ale určitě alespoň tím směrem zásahu. Je třeba říci, že v České republice a v Německu a v Británii se ten hospodářský dopad opravdu měřil, protože byl eh, součástí toho původního cíle. Takže hm, integrovaný eh, přístup eh, ukazuje, že ty projekty opravdu často integrované nejsou. Nestimulují aktivně řešení širších sociálních problémů už jsem říkal, eh, ty eh, eh, hospodářské dopady jsou chabé. Ať už plánování, nebo harmonogramy, nebo kapacity, nebo poznání. Prostě neznásobují se tady ty sociální přínosy, které můžou být z zvýšení energetické náročnosti, nebo snížení energetické náročnosti nějakého domu. Tím se dosa- dá dosáhnout širšího eh, dopadu, ale nevyužívá se to. Celé ty projekty eh, byly poznamenány nedostatečným měřením nebo hodnocením eh, širších sociálních a hospodářských dopadů. Měřili se tam kilotony a kilowaty, ale ne počet místních pracovních míst, zvýšení příjmu lidí v dané oblasti nebo počet lidí, kteří získali lepší domov to opravdu eh, chybělo a mělo by se to řešit, pokud by eh, ty dopady se měly zlepšit do budoucna. Není překvapivé, že eh, často ty nemovitostní problémy řeší praktici. Asi byste nechtěli, aby to tedy specialisté na nemovitosti, ale asi byste nechtěli, aby to dělali dopraváci. Ale často jsme se setkávali s eh, lidmi, eh, kteří byli inovativní, eh, zaměřovali si do budoucnosti, byli velice znalí, ale potřebovali podporu ohledně toho, co lze vlastně dosáhnout z ESF, jak zlepšit místní dopad na sociální soudržnost prostřednictvím bydlení spousta eh, těch eh, lidí, kteří eh, se na tohle specializují na bydlení, prostě tohle vůbec neznala. A potom tady byla nedostatečná integrace těch různých témat. A samozřejmě těch nedostatků bylo víc. Byl to dobrý program pro bydlení, ale je třeba zabývat se tady ještě nějakými dalšími problémy. Pokud jde eh, o oblast zásahu, často to byly, eh, byly malé části, eh, malé paneláky nebo malá sídliště. Samozřejmě ti lidé, kteří tam bydlí, mají najednou pěkné byty, ale lidé ve vedlejším paneláku už ne. Otázkou je, jestli je to, jestli pak třeba lepší plánování nebo větší investice. To je třeba řešit. A potom integrace probíhá tam, kde už integrace byla. Pokud v nějakém eh, státě eh, členském není historie integrace, tak se především musí eh, řešit budování v nějakých institucionálních kapacit a šíření správné praxe. Potom samozřejmě financování je důležité vždycky. V současné době víme, jak obtížné to je. A není překvapivé, že vzhledem eh, k úrovni absorpce Jessica a tak dále, eh, ještě EDF musí být eh, aktivnější. Jessica se používá a to poměrně aktivně, ale a často se mm, dávají úvěry až konečným uživatelům a ta myšlenka půjčování peněz nějakým jednotlivcům nebo skupinám v obci souvisí s tím, kdo nakonec bude mít přínos RDF e a často je třeba nějakých občanských združení, eh, aby se združení, eh, nebo združení vlastníků. A já eh, jsem býval praktik před lety. A lidé, kteří tohle potřebují nejvíc, jsou nejméně schopní se sami zorganizovat a mluvit sami za sebe. Pokud to mm, má proběhnout, tak je třeba podpora. Taky je tady potřeba kofinancování. Mm, peněz je málo pokud lidem nabídnete nějakou půjčku na eh, zlepšení eh, domu, tak v mnoha pří, mm, případech eh, řeknete, prostě lidé se nechtějí zadlužovat více a nevezmou si víc, svět se pro ně rozpadá. A to tež může platit i pro města a krajské úřady. Tam 50%. Oni řeknou, no podívejte se, my jsme zaplatili teď sociální dávky 10 tisícům propuštěných takže nevezmou na to eh, nikde peníze. Eh, inovativní eh, je možná špatné slovo, ale určitě dynamické finan, mechanizmy financování, to je třeba a, a účastníky by se to mohlo povést. Účast v těchto projektech je důležitá a potřebujete, aby lidé, kteří to bydlení používají, aby mohli ovlivnit, co se děje. Jsou tady obrovské rozdíly. Na jednu stranu eh, jsou tady komunitní fóra a skupiny eh, financování, které si sami půjčují navzájem na malé projekty v Německu. Jinde jsou konzultace, eh, kde se prostě akorát zeptají lidí na pět minut, co si myslíte a potom napíše se o tom dopis a to je všechno. Správné postupy. Eh, tam jde o to, aby eh, lidé eh, lépe pochopili, co jde a jak mohou pozvednout hlas. Účast je často silnější v fázi plánování nějakého projektu. Lidé se mohou vyslovit při plánování projektu, ale potom často, když se to přizpůsobuje, tak a se to přizpůsobuje zásadně bez větších vstupů veřejnosti. No a lidé potom eh, nepodporují to, co se děje na jejich Prahu. V Británii ovšem například eh, byl takový eh, přístup v nejlepší ulice, kde se vytvořil, kde se tedy zvolila ta nejlepší ulice a ti vysvětlovali dalším, jak se jim změnilo prostředí a ti ostatní oh, obrovsky začali chtít, aby se to oni začalo měnit taky. A potom je tady eh, finanční dostupnost, kvalita a mm, mm, udržitelnost. Ta eh, dostupnost, ta je samozřejmě vždycky důležitá a všechno je potom eh, energeticky, efekt, energeticky efektivnější, není to žádná věda. A mm, ty úspory potom skončí v kapsách lidí. Často v některých případech Mm, lidé začali platit více za energii, protože se poprvé začali, eh, začalo eh, měřit u nich eh, jednotlivě a oni najednou zjistili, že toho strašně, strašně propálí a vůbec, vůbec nešetří. Potřebujeme taková ta neformální opatření, ať už eh, je to nějaký, nějaké takové vzdělávací brožurky nebo tak, aby věděli, jak lépe šetřit. Pokud jde o kvalitu, tak eh, spíše než aby se RDF podíval, eh, tedy podíl na šíření nejnovějších technologií, tak spíše zavádí takové ty masové technologie, dosa, dos, snaží se dosáhnout k co nejvíce lidem a, a budovám. To je pozitivum i e, výzva. RDF e samozřejmě nikdy nezaplatí veškeré bydlení. Čili e, asi je argument tlačit na trochu inovace a zkoušet něco. Ovšem zase na druhou stranu, když máte pomoci tisíci lidem, tak máte pomoci tisíci lidem. A teď dám zase slovo k Janovi, který bude hovořit o výzvách. Thank you, madam. Ano, děkuji, když dovolíte, tak jen stručně k hlavním výzvám. Kolega se o, o tom zmíním, ale můžeme asi takto uh, dát spolupráce mezi různými orgány uh, na místní úrovni a podobně. A Vyžaduje to bez velké množství aktérů, aby takovéto akce opravdu se rozjely a chceme-li, aby se dále integrovaným způsobem rozvíjeli. Také to vy, vyžaduje různé um, sektorové plány, to znamená například politika bydlení, energetická politika, politika rekonstrukce a podobně. A to na místní i národní úrovni a navzájem musí být kompatibilní, což je bez zesporu velice důležitá výzva. Asi jste hovořili eh, v, eh, zde v parlamentu hodně o kompatibilitě pravidel, cílů a různých eh, těch směrech ERDF a ESF. To je také zásadně důležité v současném období. A také je zapotřebí dále zkoumat možnosti, možnosti i půjček, když víme, že tady lidé mají spíše nízkou kapacitu. A poslední velká výzva, kterou tady můžeme zmínit, je e, samozřejmě otázka také e, společného financování veřejného a soukromého sektoru. Soukromý sektor tady určitě e, může mít důležitý aspekt. Tady se projevují združení eh, vlastníků. To je asi eh, těžší. Eh, také je třeba zahrnout ty jednotlivé vlastníky bytů či celých domů a bloků zejména v krátkém časovém horizontu, který v takový plán má, je to těžké. Takže ať už je to e, městský orgán anebo združení vlastníků, v každém případě jejich zapojení je velice důležité. My jsme zaznamenali návrhy komise pro nadcházející období. A tady výzvy, které jsme viděli v minulosti, e, se dobře zohledňují v těchto nových e, návrzích protože tyto eh, projekty pro bydlení velice dobře zapadají do tematických eh, projektů. Při nejmenším pět z nich je pokryto přímo, eventuálně nepřímo v eh, plánech pro bydlení. Také je dobře, že je možné zajistit větší investice do tohoto mm, do této oblasti, protože eh, není navrženo eh, žádné omezení pro použití ERDF na bydlení. Také je zapotřebí větší flexibilita. A eh, také určitá různorodost forem, určitá svoboda volby forem, to ano, to také je velice důležitá, například energetická účinnost a také sociální aspekt a vyvážený přístup eh, z hlediska eh, ekonomické, sociální či environmentální dimenze. To všechno tedy je možné zohlednit a mít větší eh, počet témat, všechny do toho zahnout. Tady na tomto obrázku vidíme trojuhelník, který ukazuje právě ekonomický a sociální aspekt udržitelnost a jednotlivé dopady výsledku. Ale myslím, že je eh, na místě říci, že eh, tyto projekty v oblasti bydlení rozhodně mají velice dobrý dopad a rozhodně přinášejí pozitivní eh, výsledek, například velice jasný výsledek energetické úspornosti a sociálního začlenění je tady zapotřebí mít integrovaný přístup a integrovaný přístup vyžaduje také efektivnější politiku i z evropské úrovně, i z národní úrovně. Nové období by mělo rozhodně zahrnovat pobítky, které by šly tímto směrem a já jsem tak nějak přiměřeně optimistický o možnostech řešit tyto otázky i z hlediska chudoby. I když samozřejmě musíme se na to dívat s určitou proporcionalitou a mm, prostě ty investice řeší určitý objem problémů. Děkuji vám. Ano, děkuji za toto vysvětlení. Hlásí se už několik řečníků, tak první dávám slovo Marie Tereza. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také řečníkům za velice úplné důkladné prezentace a jsem ráda, že můžeme opět diskutovat o velmi konkrétním tématu pro budoucnost politiky soudržnosti. Tato politika za poslední dva roky má velice velkou dimenzi eh, městského aspektu. Já jsem velice ráda, že eh, nabírá takovou důležitost i v dalším programovacím období. Já chci připomenout, že prvním cílem územního, územní soudržnosti je samozřejmě Eh, otázka z té soudržnosti. 68% lidí bydlí v městech a eh, tedy městské oblasti představují také 70% HDP, 75% energetické spotřeby, takže proto je tak důležité téma energetické účinnosti. A také eh, městská politika se rozhodně musí projevovat i v plánu na ozelenění evropské politiky. Několik eh, čísel 9 miliard eur by mělo v současném období být věnováno městskému rozvoji a velká část rozpočtu politiky soudržnosti. Chtěla bych tedy vědět, zda máte určitou představu, zda ta suma je dobře vynakládána, a zejména se uvádí prostředky které by mohly být použity pro ty marginalizované komunity. Máme zviditelnění již dnes, jaká, jaká část těch prostředků se používá k tomuto účelu. A také bych chtěla zdůraznit jednu moc důležitou, pro mě moc důležitou věc. Já jsem z Perpignanu na jihu Francie s velice výrazným historickým centrem. Rekonstrukce historického centra, to je velká výzva do budoucna u nás centrum je ohroženo, protože není dostatek investováno do udržování historického centra. Eh, obchůdky zabývaj, zavírají, protože eh, jim konkurují velké supermarkety na okraji eh, byty jsou nezdravé nebo prostě nepřizpůsobené z hlediska energetické spotřeby. Takže často v těchto bytech nejsou nájemníci, chybí parkování, také e, problém udržitelné hromadné městské dopravy. Tedy upíráme velké naděje k pomoci, kterou by nám mohla poskytnout e, možnost využití prostředků z fondu soudržnosti. Potřebujeme tedy integrované e, financování těch 5% z obálky ERDF. Centra měst obecně vzato, globálně tedy, eh, pravděpodobně mohou mít eh, užitek z těchto politik a místní orgány, místní samozprávy toho musí využít a žádat, aby se takové prostředky v rámci partnerství využívaly. To je tedy několik konkrétních bodů, které mohou eh, valorizovat tuto politiku. My, evropští poslanci, narážíme právě na to, že eh, ta přidaná hodnota, kterou přináší evropské fondy, evropské programy a konkrétně program soudržnosti, není dostatečně eh, zviditelněno. A my, evropští eh, poslanci, určitě tady můžeme sehrát určitou úlohu. Tak ještě jednou děkuji za velice zajímavou studii. Děkuji marie Teres a Jan Olbricht. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji Vidíme tady výsledky, ale vidíme i slabiny tohoto systému. Je tady opravdu velká výzva, protože já si vzpomínám, před rokem 2007 vedla vedena velice hluboká eh, diskuse, zda bydlení je evropským problémem či nikoli. A bylo řečeno, že to není evropským problémem. A my bychom měli se zaměřit na otázku bydlení obecně vzato, protože podle eh, programu subsidiarity je to velký problém měst, městských orgánů. Další odpověď zní, že když bereme v úvahu, že je, eh, jsou tady soukromí eh, developeři a že jsou tady určité státní či veřejné podpory, tak to asi by také mohlo být ve vašem výzkumu, protože my jsme vedli eh, velice eh, zajímavou diskusi, například z DG eh, hospodářská soutěž o konkrétně holandském příkladě, kdy bylo rozhodnuto o možnosti, aby občané využívali sociální bydlení a bylo ukázáno, že e, v členských státech to není otázka peněz, je to otázka veřejných e, podpor, protože vlastně bydlení je především otázkou soukromých investorů. Doposud je stále bydlení e, nahlíženo jako čistě oddělené sektorové oddělené odvětví. Bydlení je eh, přitom velice sociálním problémem. Eh, otázka sociálního vyloučení, chudoby, prostě bezesporu je to sociální eh, aspekt. Pro jiné zase je to spíše otázka energetické účinnosti. Před několika lety byl takový složitý problém, nařízení přišlo pozdě, takže ta otázka Marie Tereza právě proto se ptá, kolik peněz tady bylo použito. Řídící orgány nechtějí nově programovat a dávat tady peníze, takže na to už bylo pozdě. Jiné argumenty říkají, že v některých členských státech je zvláštní systém, který tam funguje v oblasti bydlení. Čili ne všechny členské státy byly připraveny takto postupovat. Někde je to jenom otázka energetické e, účinnosti. Pro jiné je to zase otázka stavebních firm a celého tohoto odvětví a velice stará diskuse zní, zda je stavebnictví hybnou silou rozvoje či nikoli a zda tedy bydlení je taky takovouto hybnou silou pro ekonomii. Dnes je to možná zase trošku odlišné, protože to není tak úplně jasné eh, když eh, se zabýváme tedy tou otázkou stavebnictví. Otázka zní, zda opravdu je tady dopad a jakožto zpravodaj, já musím říci, že se na to dívám jako z hlediska ERDF, ale velice odvětvově. Jedno možnost je opravdu zaměřit se na energetickou e, účinnost, ale nemělo by být skryto, že e, to bude v kohezním fondu také velice důležitý aspekt. Otázka zní, jaká bude, jaký bude sociální důsledek, když použijeme ERDF pro energetickou účinnost ale nechci zacházet příliš daleko. Bydlení. Budeme-li mít politickou dohodu, pak můžeme říci, že to je evropský problém. A když to je evropský problém, pak je to velice dobrý příklad, který ukáže, že integrovaný přístup není teorií, ale je to praktický přístup. A to je možná jedna z nejlepších příležitostí ukázat, že něco může mít jinou dimenzi. Eh, použití peněz eh, má pak sociální důsledky a ekonomické výsledky. Bude to složité, těžké, ale já myslím, že to je možné takto použít a měli bychom použít tento příklad tímto způsobem. Váš výzkum to ukazuje velice jasně. A ukazuje to, že bychom tak opravdu měli postupovat. No, to je možná ta otázka, možná nové metody eh, by mohly být použity Eh, také komunitní akce. Je to velice důležité mít tady multidimenzní přístup, jinak to bude jen politická deklarace a energetická účinnost. My do EDF eh, dáváme nejen veřejné eh, budovy, ale i soukromé bydlení. A tady se hned objevuje otázka právě státních podpor. Eh, otázka eh, budov obecně, také školy, nemocnice, to není to tež, co bydlení. Eh, ty, všechny tyto věci se tady ještě k tomu přidávají, jsou možná skryté a právě skryté jsou proto, že tady není integrovaný přístup. A to přece není možné oddělit. Tady je to zcela jasně ukázáno. Možná, že jedna z mm, vzácných Eh, možností, jak mít opravdu eh, integrovaný přístup, je právě v tomto. Děkuji a Joachim Celer. Ja, Dank. Já bych chtěl poděkovat za vaši přednášku. I proto, i přesto, že eh, se k tématu postavila kriticky a zabývala se těmi různými přístupy v různých zemích. Já si myslím, že důležité je, že to celé primárně není jenom otázka peněz, ale strategie přístupu a spolupráce jednotlivých aktérů. Jak říkala Marie Teres, ty uh, rozvojové problémy měst, eh, to jsou problémy na regionální úrovni tam se eh, ta špatná rozhodnutí přijímají. Já to znám samozřejmě z mnoha měst v Německu, zejména na východě Německa kde eh, po politickém ehm, obratu se eh, vystavila spousta nákupních středisek na zelené louce a vnitřní městě, vnitřní města se pak vyprázdnila. A teď máme stav, kdy máme nádherně eh, sanované, eh, sanovaná vnitřní města, ale eh, tam jsou prázdné obchody a lidé chodí raději nakupovat než do obchodu, odborného obchodu, radši k nějaké, do nějakého diskontu na okraji města. Takže to byl způsob, jak, jak rozběhnout takový um, chybný vývoj. Samozřejmě bydlení je nejdůležitější potřeba člověka, to je zřejmé. A Jan má pravdu, začíná to v soukromém, v soukromém sektoru. Jsou tady ti, kteří nabízejí bydlení, i když to může být stát, a potom je tady nájemce, který za to platí. A potom je tady údržba budov a Mm, za to odpovídá pronajímatel a na to má právo e, ten nájemce, když je e, za to své nájemné, ať už ho platí ze svého, nebo ať už je, když je sociálně slabý, ať už na něj dostává příspěvek od státu. V Německu je to tak, že strukturální fondy se e, nesmějí používat na výstavbu sociálního bydlení ale zejména v velkých eh, městech, ve spadových oblastech máme eh, spoustu bytů, kde eh, ta sociální vazba už vůbec není, kde už to sociální milie nepasuje a to samozřejmě se odráží na sociálním životě těch lidí na místě. A nerad nesouhlasím s Marie Terest, ale myslím si, že První, kdo na tohle poukázal, byl Evropský parlament eh, a Jan Olbricht s jeho mezi skupinou pro eh, bydlení. A eh, on také přinesl tohle tak daleko, že my tady teď projednáváme tyhle ty městské problémy v Evropském parlamentu. Jak znám minulost a jak mi to kolegové vyprávěli, vždycky to tak nebylo. Abychom tedy ten problém eh, mohli začít řešit, potřebujeme eh, připravenost jednotlivých aktérů, to jste naštěstí eh, rozpracovali, postavit se tomu problému a spolupracovat. V Berlíně máme oblasti, kde jsou mimořádné sociální problémy, spousta přistěhovalců, různé skupiny obyvatel, které nespolupracují, vysoká nezaměstnanost, obtížné sociální poměry. A máme tady možnost eh, vytvářet určité, eh, určité, eh, určité společenství zase někde, kde to nefunguje. A ono se potom najednou zlepší nálada. Jsme si mysleli. Ale pokud eh, do toho nezapojíme ty lidi místní, prostě, mm, když eh, do toho začnou eh, vstupovat lidé z vnížku, tak se místní začnou bát, že je někdo vytlačuje. A že tam se budou stěhovat lidé, kteří budou lépe vydělávat a prostě vytlačí je. Takže mm, propojení strukturálního fondu a, a mm, e, regionální, tedy a sociálního fondu, to opravdu by bylo e, mohlo k něčemu vést. My jsme teď měli e, v Berlíně delegaci a tam jsme viděli tu zprávu bydlení v praxi. Ovšem tohle jsou procesy, procesy, které trvají dlouho. To se nedá vyřídit za tři roky. A často se dostáváme k těm podpůrným kritériům, eh, která jenom eh, krátkodobě ukazují možnost. <clears throat> Ovšem, nějaké takové uh, sociální bydlení, které když si upadlo, se zase může z těch peněz obnovit. Um, ehm, při všech těch pravidlech, které, uh, která máme se, sociální, se sociálním fondu, bychom tohle mohli zohlednit když dostaneme ten podnět z vnějšku, když eh, mm, schromáždíme eh, za to ty místní, tak to musí být vlastníci domů, eh, řemeslníci i nájemníci, tak můžeme dosáhnout svých cílů. A je třeba, aby se tam pořád stěhovali noví lidé, studenti, umělci. Když v nějaké oblasti je 80% prázdných obchodů, tak eh, jsme přesvědčili eh, vlastníky domů, že je lepší eh, ty obchody zaplnit například umělci, kteří například vytvoří úplně jinou, jinou atmosféru v té obci. Ale samozřejmě to si musí rozhodnout všichni na místě v obci. A pokud říkáme efektivní užívání energii, OK, ale ty ceny jsou pořád pořád a pořád vyšší a můžete uspořit jenom něco, ale i když ušetříte, tak budete hodně platit. Takže eh, musíme eh, být přesvědčiví. Často je to tak, že eh, z čistě energetické sanace to tak prostě není. Často ty budovy jsou tak stavebně na tom špatně, že je třeba je stavebně sanovat ještě předtím, než pro, může proběhnout nějaká energetická sanace. To jsou tedy ty otázky, které jste naštěstí tady řešili. Já si myslím, že pokud je evropskou úroveň, tak my můžeme nasartovat ještě více eh, výměnou informací mezi jednotlivými obcemi a mezi těmi, eh, kdo rozhodují. Tak, aby eh, zkušenost učiněná na jednom místě se nemusela znovu bolestivě nabírat jinde. Aby na základě vyzkoušeného už se dalo aplikovat jinde. Potom ještě jedna věc. Před nějakými dvěma, třemi eh, lety jsme tady měli přímou podporu pro eh, země, které mají marginalizované eh, skupiny obyvatel, jako jsou Romové, nebo v případě Rumunska. Tam mají problémy s tureckou menšinou. Nějaké dva, tři roky už vidíme, že jsou tady silné migrační pohyby uvnitř Evropské unie a když hovořím o vlastním městě eh, Berlíně, tak eh, k nám se přestěhovalo za minulý rok 40 tisíc Romů a také další eh, národnostní skupiny, z, obyvatelské skupiny z jiných zemí. A mm, my vycházíme z toho, že oni se nechtějí vrátit do svých původních zemí což eh, pro nás představuje zásadní integrační problémy, protože jsou to přesně ty oblasti, kde jsme eh, právě provedli nějaké sociální zhodnocení. A teď tam znovu potřebujeme intervenovat. Já tady eh, hovořím jenom o, myšlení těch, nebo o názorech těch, kteří u nás působí v terénu. Ale pokud ty země, odkud ti lidé pocházejí, nějak eh, nezvládli eh, se, všem, se vší tou evropskou podporou vytvořit eh, nějaké slušné prostředí pro tyhle ty lidi. A nejde jenom o bydlení a o sociální záležitosti, ale i o práci, prostě o širší kontext. Tak my chceme ty peníze, abychom mohli naplňovat tyhle problémy. Tedy, abychom to mohli řešit. To mi říkají eh, naši zprávci eh, nemovitostí. A já to tady eh, na tomto fóru přednáším. Joachim, but I will not be... Já jsem na vás byla velice hodná, Joachime, ale nebudu tak hodná na ostatní řečníky přihlášené. Musíme odejít za 10 minut z tohoto sálu a máme ještě tři řečníky, potom musíme ještě um, vyslechnout odborníky a paní ředitelce dát slovo, takže Viktore, jste první. Uh, každý dvě minuty. No, děkuji. Eh, dvě minuty to mi asi stačit nebude. Paní předsedkyně říká dvě a půl. Řečník. My, když jsem začínal vypracovávat zprávu k fondu soudržnosti, tak jsem měl jenom empirické argumenty pro to, abychom něco změnili. A teď, když se dívám na výsledky této studie, a tady bych chtěl dvě oběma výzkumníkům poblahopřát k výsledkům této studie, tak jsem velice rád, protože nejenom proto, že to je otázka mých osobních preferencí, ale jde o to, že se nám něco podařilo a studie to potvrzuje. Za prvé, potřeba integrovaného přístupu. Je to jasné, je to FRR, i fond soudržnosti u obou jsou stejná ustanovení, stejná pravidla, stejné společné ukazatele u záležitostí, jako je třeba energie. Za druhé, přístup založený na využívání více fondů. To je teď už také jasné. Nejenom se to týká e, fondu pro rozvoj e, venkova, regionální rozvoj nebo fond soudržnosti. U ostatních fondů se to takto na místní úrovni dá dělat. Dále je to víceúrovnová zpráva. RDF je zpravován na místní úrovni, ale fond soudržnosti je zpravován většinou na úrovni členského státu, vlády. Nicméně je tedy třeba vykonávat tu zprávu víceúrovňovou. A v neposlední řadě společně s Janem se nám podařilo dát dohromady věci jako společné, eh, společnou gener, eh, společné generování energie, vysoce účinné ochlazování, naopak topení. Dále jsme otevřeli přístup k obnovitelným zdrojům energie, protože je jasné, že když toto uděláme, tak se nám podaří dosáhnout lepšího energetického mixu. Můžeme snížit emise CO2, a tady vlastně se přizpůsobujeme výborně klimatickým změnám, což potřebujeme. A společně jsme také uspěli v tom, a tady jsem z toho už úplně nadšený, že se nám podařilo najít řešení pro místní pracovní místa a nejenom pro to, že se zlepší estetická stránka nějakých míst, ale že se tam vytvoří udržitelná pracovní místa, eh, že tam budou mít lepší podmínky. Malé a střední podniky neustále se snižuje, snižují emise CO2 v městech, protože většinou se odhaduje, že až 40 emisí CO2 pochází z městských oblastí. A také se nám podařilo, a to jste nám teď potvrdili, snížit podstatným způsobem účty za energie, ceny energií. A to má dopad jak na tedy ty úspory, tak na spotřebu energií, což je také něco velice důležitého. Pokud chceme dosáhnout tedy těch dobře známých cílů EU 2020, které se v praxi nečasto naplňují. Chceme mít neustálý sociální dopad. A to nejenom proto, že lidé uvidí v praxi, že Evropa je jim k něčemu dobrá, že ušetří, ale chceme je také přesvědčit o tom, že jsou tady důležité sociální dopady a výhody, které právě spočívají v těch vytvořených pracovních místech přímo v regionech. Má to také velký dopad na místní ekonomiku. Nehovoříme o velkých podnicích, o nadnárodních podnicích, které teď přicházejí do našich malých měst, ale jde tady skutečně o potřeby těch místních komunit. A tady už se blížím ke konci svého příspěvku. Je důležité mít ty národní strategie, zabývat se problémy bydlení, rozvoje měst, rozvoje venkova a také energetické politiky. Protože pokud nebudeme mít nějakou vnitrostátní strategii, tak sice můžeme na tom pracovat, ale pouze v malém měřítku. A může, potom to celé bude příliš chaotické. Dále je třeba vzít v úvahu to, že naše členské státy jsou různé. 18 eh, to bude z RDF, z Fondu soudržnosti, ale 50 má pokrýt místní, regionální, vnitrostátní úroveň rozpočty. A tedy ti, kteří jsou v těch nejvyloučenějších oblastech, tak ještě můžou využít Evropský sociální fond pro to, aby měli lepší podmínky bydlení. Tolik tedy z mé strany. Já jsem velice spokojen a děkuji ještě jednou výzkumníkům, protože je to jasné potvrzení výhod, které politika soudržnosti přináší v této oblasti. Děkuji, říká paní předsedkyně. Paní Manesku má slovo, ale eh, bohužel pokud budete mluvit příliš eh, dlouho, tak nebudeme mít tlumočení pro třetího přihlášeného řečníka. Děkuji, říká paní Manesku, budu se snažit být stručná. Nejdříve ze všeho chci poblahopřát také autorům této studie, která ukazuje, že Skutečně se jedná o evropské téma a objevují se tady ty, všechny ty argumenty, které jsme po celou řadu let zmiňovali i my, ale ne že se nám dařilo je obhájit. Teď je tady jasné, že je to celoevropské téma a já jsem velice ráda, že i pan Celer to zmínil. Je tady celá řada výzev, překážek a ty nejsou jenom v nových členských státech, ale také ve těch starších. A ačkoliv Rumunsko je pravděpodobně jedním z nejvíce znevýhodněných členských států v tomto směru. Vždycky se snažíme o tom přesvědčit Evropskou komi, tak se snažíme tu otázku bydlení eh, přenést na celou evropskou úroveň, protože většina našich budov pochází, dejme tomu, ze 60. let, bytového fondu tady a tam eh, jsou velké problémy se cenami energií, eh, kvalitou bydlení, života a tak dále. Takže jsou tam sociální dopady, dopady na energetickou politiku, hospodářské dopady. Takže tyto nové investice do bydlení budou mít obrovské kladné dopady. V rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj na další období už máme integrované akce zaměřené na udržitelný rozvoj měst. To by se dalo ještě částečně prostřednictvím integrovaných tady územních investic přenést, protože je třeba mít ten přístup integrovaný na všech úrovních, tak teď už máme jasná pravidla, máme fond soudržnosti. Poprvé se nám vlastně otevře i pro finanční nástroje, bude možné z něj přímo přispět na bydlení, Máme tady tyto nástroje, které bude možné ještě navýšit. A neměli bychom se zaměřovat jenom na tyto nástroje, jenom na fondy soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj, ale měli bychom také třeba více zapojit, využít Jessiku a jiné nástroje, pokud tady chceme mluvit o integrovaném přístupu. A budeme díky tomu fungovat efektivněji, ne, nezůstaneme jenom na teoretické úrovni, ale podaří se nám potom tady tuto politiku účinně provádět v praxi. A tato politika je velice důležitá. Máme tady rozpočtová omezení a proto tyto no, nové finanční nástroje skutečně potřebujeme. Jessica je jenom jeden z těch nástrojů a myslím, že se nám podaří eh, najít i další. Ještě jednou tady blahopřeji k výsledkům a doufám, že to celé bude nakonec proveditelné. Děkuji, Nikos, Nikos Chrysokelos, prosím, co nejstručněji. Já jsem chtěl zmínit celou řadu věcí, o které tady zazněly. Ti, kteří nejvíce potřebují tyto programy, to jsou ty zranitelné skupiny, zranitelní občané. A jsou to právě ti, kteří často nemohou žádat o podporu z těchto eh, programů, protože pokud se někdo přihlásí a neuspěje, tak potom je problém se spolufinancováním nebo potom s vysokými úrokovými sazbami. Takže tyto intervence jsou často spojené s problémy. Ale pokud budou, eh, budeme mít podporné sítě na úrovni míst, místní samozprávy, tak se to dá vyřešit. Nicméně pokud místní samozpráva nebude schopna podpořit toto úsilí, potom vlastně eh, nebudeme schopni, nebo tito žadatelé jednotliví nebudou mít vůbec přístup k těmto programům. A to je něco, s čím se potýkáme v současné době, protože celá řada lidí nemá na eh, to, aby zaplatila své účty za energie, žijí ve starých polorozpadlých budovách. A jde, skutečně je třeba úplně tyto eh, budovy, tyto oblasti přestavit, adaptovat. A jak moji kolegové už zmínili, že velice často tito obyvatele těchto oblastí se bojí, že pokud se eh, podmínky zlepší, tak budou muset se odstěhovat, protože se zvýší ceny. A tito lidé často mají pocit, že to vlastně tyto intervence mohou být nepřátelské. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Eh, vaše studie vlastně nikdo eh, nekritizoval, ale nevím, jestli se stručně chcete ještě vyjádřit. Ano, děkuji velice stručně. Za, děkuji za všechny pozitivní připomínky. Tři věci, které bych chtěl zmínit. Paní Sanchez hovořila o 20 miliardách na nové období, ale ty prostředky na bydlení si myslím, že to je asi 1,5 miliardy eur, takže zatím ta částka skutečně je nižší, nicméně i tak je poměrně značná. Pan Olbricht se ptal na sociální dopady. My to nevíme vlastně přesně, protože jsme to ještě nezměřili. Takže my bychom tady eh, doporučovali, aby Mm, abychom jasně specifikovali cíle, ukazatele a abychom tyto ukazatele potom přesně měřili, protože tato oblast je hůře měřitelná. A třetí věc, to eh, říkal pan Celer, že vlastně je to všechno hezké, ale ceny energií se tím nesníží, protože v tuto chvíli se ceny spíše zvyšují a tady jde o to, z čeho vlastně vycházíme. Protože kdyby tyto investice nebyly vynaloženy, tak eh, ty ceny za energie by se zvýšily ještě mnohem více. To je důležité zmínit. A obyvatele tady, ano, ne vždycky vidí, že by se snižovaly jejich eh, účty za energie, ale je to právě kvůli tomuto. Takže děkuji ještě mnohokrát a samozřejmě doufáme, že komise tuto um, studii ještě rozšíří mezi vás. Pan Dot už si nepřeje se vyjádřit, teď ještě paní ředitelka. Ano, děkuji mnohokrát. Vždycky se tady uh, ukáže, že kontext je samozřejmě mnohem širší, že ta záležitost je komplikovanější. A já bych tady zmínila jenom několik těch bodů. Pokud jde o sektorální přístup do budoucna, třeba teď už máme určité důkazy, které jsme získali z minulosti, ale podívejme se eh, na budoucnost. Těch 20 miliard nevím, eh, jak jste k tomu dospěli. Jestli to jsou ta 4% z FRR, tak to určitě nemůže být tak mnoho. V tuto chvíli ještě nemáme hotová čísla, ale pokud jde o ten odvětvový přístup. A také o to, jestli bydlení souvisí se zásadou subsidiarity, tak eh, z hlediska politiky soudržnosti je dobře se na to dívat. Bydlení není záležitost, na kterou bychom se eh, zaměřili jako takovou, ale souvisí to s ostatními cíly. Jedním cílem je energetická účinnost a tady jsme si prostě uvědomili, že 40 emisí CO2 pochází z měst. Takže to souvisí také s energetickou, energetickou účinností, takže s tím souvisí bydlení. Dále je cíl sociální soudržnost. A tady souhlasím s tím, že nemůžeme odděleně brát bydlení z hlediska energetické účinnosti a odděleně z hlediska sociální soudržnosti. Musíme to brát integrovaně. A tady skutečně potřebujeme tyto integrované aktivity zaměřené na uh, Eh, rozvoj měst. Několikrát jsme slyšeli to, že byl zmíněn eh, integrovaný přístup. Ano, skutečně těch 5% na další období, chceme tady, aby to bylo minimálně 5%, aby tam existoval strategický přístup, kde tady chceme vzít v úvahu všech těch pět aspektů. My všichni víme, že bydlení je velice komplikovaná záležitost, je třeba k němu přistupovat koordinovaně, tak, abychom dosáhli toho požadovaného efektu. Další otázka je, jak k tomu vůbec přistoupit. Ano, ve spolupráci s místní úrovní, tak abychom začlenili i ty místní komunity. Ono se to potom v praxi velice složitě implementuje, ale myslím si, že z hlediska regulatorního je třeba se na to zaměřit a prostřednictvím toho programovací, programování za letošní rok jsme skutečně zajistili, aby v těch programech byla, byly všechny tyto aspekty uh, začleněny, aby to potom bylo jednodušší v praxi. Já vím, že máme otevřen, eh, v tuto chvíli omezený čas k dispozici, ale jsme samozřejmě ochotní o tom diskutovat ještě i někdy příště. Děkuji všem za velice užitečnou zpětnou vazbu, děkuji samozřejmě i výzkumníkům za tuto cenou studii. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Myslím si, že můžeme poděkovat tedy zástupkyně komise i odborníkům, můžeme uzavřít tento bod a pro dnešek i eh, končíme naše zasedání. 10. 11. července budeme mít zase zasedání eh, našeho výboru, tři půl dny a paní předsedkyně děkuje i tlumočníkům.